Okay. Dobrá, vážení kolegové, dámy a pánové. Je minuta po třetí, takže začneme. Teď máme před sebou bod 9 eh, pořadu jednání. A sice Evropská strategie zaměřená eh, proti odlesňování, eh, eh, sdělení komise z roku 2019. A tento bod je mm, něco, co je veřejným zájmem. Když se podíváme na odlesňování deštných lesů v Brazílii a patří k tomu jiná témata. Ale jedno číslo, přišli jsme v období 1990 eh, eh, až 2016 každou hodinu přicházíme o 800 eh, fotbalových hřišť, tedy plocha fotbalových hřišť. Každých, tedy 800 fotbalových hřišť. Ztráta lesních porostů. Takže to je vážný problém. Samozřejmě je tu mnoho požadavků, jsou tu požadavky ze strany EU a například dřevo a podobně. A to všechno e, má e, dopad na odlesňování. A proto si myslím, že je to víc než kdykoliv zapotřebí vypracovat takovou strategii proti odlesňování. Máme tady některá, eh, nějaká opatření, eh, která jsou um, ehm, zaměřena na eh, udržitelnou zprávu lesů, um, dobrovolné dohody o pro partnerství v oblasti vymáhání této politiky. Bohužel dosud um, jenom v Indonésii se začalo uh, s dáváním takových mm, mm, licencí, ale přesto musíme něco udělat pohled komise eh, na další kroky. Ten by měl být teď předložen. Astrid Schumacher, eh, ředitelka eh, dalšího globálního udržitelného vývoje za DG Envy, sedí tamhle. A od Marley Drinka z GG Trade, jsem už slyšel, že tady je, tak vítám vás a Astrid Schumacher se může ujmout slova. Má 10 minut. Děkuji pane předsedo, děkuji za Eh, eh, toto eh, vynikající téma, toto je veliké téma. Odlesňování hodně se diskutovalo také na New Yorkském klimatickém summitu včera, takže jsme vděční za to, že máme příležitost prezentovat náš přístup k odlesňování. Podobné prezentace jsme předložili ve výboru Envy a také na plenárním zasedání na začátku měsíce. Navedla bych, abychom to rozdělili do tří částí. Řeknu vám, o čem toto sdělení je. Řeknu pár slov o FLECT, protože jste o tom také mluvili jako o stávajících, jde o legální eh, těžba dřeva. A poté můj kolega eh, se bude eh, mě doplnit s dalšími úvahami o krocích do oblasti obchodu a inventování politiky. A hlavně chci říci, jak tyto dvě politické oblasti chceme propojit, tak aby se vzájemně mohly ovlivňovat. Začnu tím, že vám ukážu takovou scénu, trošku uvedu vás do obrázku bylo řečeno 800 fotbalových hřišť odpovídá e, této ploše lesního porostu, o který jsme přišli, zhruba asi velikost České republiky. E, sice se tak děje každý rok, to znamená, naše lesy e, jsou ve velikém nebezpečí, ohroženým odlesňováním, anebo také znehodnocením lesů, takže můžeme říci, že máme velikou krizi. Amazonské ohně, požáry, ty přitáhly pozornost, to nejsou jediné požáry, které zažíváme tento rok. Byly tady zničující eh, požáry také na Sibiři, eh, v částech Afriky eh, a dalších. Tedy znamená to, že celkově jsme přišli o 1,3 milionů metrů čtverečních plochy mezi 1990 a 2016. A to je opravdu hodně. A v samotné EU tady máme trošku pozitivnější situaci. Co se týče tendencí, zažili jsme v posledních 25 letech vlastně nárůst lesního porostu. A e, teď proč všechno toto je tak důležité? A proč bychom se měli zabývat lesy? Ano, měli bychom se mě zabývat, protože e, lesy e, jsou 85, 85% k diverzitě přispívají a je to velice důležité co do polcování uhlíku, také změna využívání půdy má vliv na odlesňování. Máme tady také 12% emisí skleníkových plynů. Eh, po té, co byla spálena pevná eh, paliva. To znamená aktivní odlesňování, znamená aktivní eh, kroky proti klimatických změnách. A nesmíme zapomínat, že z globálního hlediska zhruba 1,6 miliard lidí, 25 celkového obyvatelstva se vlastně spolehají na zdroje lesní vůli svému živobytí. Takže jinými slovy mluvíme o lesní krizi, zároveň mluvíme o společenské krizi v mnoha z těchto zemích, mluvíme o krizi spojené s chudobou a také o globální nestabilitě. A proto je důležité, abychom si měli jasno v tom, eh, co vlastně je takovou hybnou silou eh, odlesňování nebo znehodnocování lesních porostů. A tady eh, musíme říci, že zvýšené požadavky krmiv, bioenergie, dřeva a jiných komodit, ehm, vzhledem k tomu, že roste obyvatelstvo, ehm, tak toto je vlastně takovým nejvyšším, největším modore, motorem. 80% odlesňování dochází právě kvůli zemědělské ehm, expanzi. To však není jedinou hybnou pracovnou silou. pak je to urbanizace, celý infrastrukturální rozvoj, těžba, ale také zemědělská expanze vlastně je tou největší hybnou silou. Ovšem jsou tady také nepřímé eh, síly, jako například jako další, ale nejdůležitější je eh, říct si, že je tu celá řada takovýchto eh, hybných sil a proto je zapotřebí celostního přístupu. Není možné přijít jenom s některými opatřeními pro určité politické oblasti a říct si, že toto bude recept na úspěch z globálního hlediska. Jaká je EU, role EU? To je důležité, když říkáme, že chceme jednat, můžeme konat a můžeme být účinní. E, globálně řečeno 10% komodit jsou, spojené, jsou spojené s odlesňováním a ty končí vlastně v EU. Toto není velké číslo, ale je to významné číslo a dává nám to takové hybné páky a zároveň nám to dává zodpovědnost, zvláště uvědomíme-li si, že dalších 10%, podíváme-li se na e, e, celkově globálně obchodovatelné komodity spojené s odlesňováním, takže Evropa Evropa je vlastně, Evropa eh, se připisuje jedna třetina toho. Mluvíme o palmovém oleji, soje, soji, dřevu a tak dále. Ovšem, když používám těchto čísel, tak je důležité si uvědomit, že Čína a Indie masivním způsobem rostou jako globální trhy. Roste tady chuť, takže tato čísla musíme vidět také v kontextu relativního podílu Evropské unie. Tento se eh, lehce snižuje. V dokumentu eh, zaměřeném na udržitelnost Evropy, které komise předložila, před eh, samitem eh, v Sibiu, tak jsme eh, řekli, že ztráta tropických lesů nemůže být problémem někoho jiného, ale jsme součástí celého problému a chceme být také přispět k řešení. Ale znovu chci zapakovat, že nejsme jediní, kteří můžeme se dopracovat k tomuto řešení. Určitě můžeme mít vůči roli a myslím si, že bychom měli mít vůči roli při hledání globálního řešení. Jak by toto globální vůči role měla vypadat? Tak toto je cíl našeho sdělení sdělení mm, eh, posílení akce a kroku e EU pro ochranu světových lesů. A pak eh, jde o to ukázat, co by mohla Evropská unie udělat spolu eh, s ostatními, aby nedocházelo k odlesňování. Už jsme od roku 2018, eh, tedy cílem bylo snížit odlesňování 50 do roku 2020, to je vlastně zítra, takže jsme na správné cestě, musíme, nejsme úplně na správné cestě, musíme znovu zvážit náš přístup. Takový leitmotivem eh, v tomto všem je právě otázka partnerství. Jenom Evropská unie, když bude jednat izolovaně, eh, není možné, musí jednat v souladu s vyrábějícími zeměmi a také s ostatními zeměmi, které spotřebovávají. V tomto sdělení máme pět priorit, 36 různých kroků, nebudu vás nudit všemi těmito, ale důležité je zároveň taková doporučení a konkrétní kroky pro úřady, ale také pro občanskou společnost a jiné aktéry. Podíváme-li se na o něch pět priorit už nám trošku rychle, takže pět priorit zaměřených na silnější další akce, Máme pět oblastí, tedy jedna na straně poptávky, jak bude vypadat aranžmá tarif EU, naše spotřeba, naše, naše stopa, dále na straně dodavatelů, pak s mezinárodní spolupráce, podívat se také na finance a sledovat výzkum a inovace a obecně řečeno pak um, informování. Tedy takzvaná spotřebitelská stopa v EU, e, to je něco, co dosud nejvíce přitáhlo pozornost Evropského parlamentu. Je to prostě důležité, abychom si věci dali do pořádku a mm, proto je to naší hlavní prioritou v onom sdělení. Myslíme si, že je to důležité, eh, abychom to udělali společně se všemi dalšími aktéry a proto přicházíme s myšlenkou takové platformy aktérů, abychom zajistili, že přístup, který jsme zvolili, bude přístupem, který bude fungovat pro všechny, bude účinný a bude realizovatelný. Rádi bychom podpořili eh, stávající soukromý sektor, to je takový eh, jeden závazek, chceme zajistit, aby trh EU byl uzavřen pro nelegální těžbu dřeva a a e, to bylo návrhem také akčního plánu FLECT. Chceme pokračovat e, v tomto a důležitá věc je, chceme posoudit dodatečné požadavky jak regulačních, neregulatorních opatření a tak bychom chtěli dosáhnout cíle. Spolupráce s zeměmi, to všechno může posupovat rychle, je jasné, že to nemůžeme udělat sami. Je to otázka politického dialogu, otázka toho, jak nasměrovat správně naši pomoc, udržitelnou pomoc, udržitelný výrobu, lepší využití půdy v ochráněných oblastech a tak dále, ale také pomoc Um, inovací. Um, chceme uh, být v situaci, kde budeme mít jistotu, že uh, uh, bude, že dojde k infrastrukturálnímu rozvoji a že třeba například těžba nebude nutně pak vést k tomu, že se bude odlesňovat. Mezinárodní spolupráce, a um, to je obzvláště významné i pro tento výbor, Měli bychom zvláštně motivovat, pozvědět další kroky ve zemích spotřebatelských, kde je o dodavatelské řetězce, tak by nedocházelo k odlesňování v dalších regionech. To znamená, že musíme multilaterálně postupovat. Také je tady k fórum OSN a úmluva o biodiverzitě a další platformy, všechny bychom měli využít, abychom vedli koherentní diskuzi o odlesňování a pak nástroje obchodní politiky, to je, řekne něco o tom Madlen za chviličku. A pak e, musíme dát dohromady e, e, udržitelné finance, s, tak abychom se zajistili, že finanční toky, které máme, budou nasměrovány k investicím, které budou udržitelné a které podpoří eh, úsilí zaměřené na eh, mm, eh, odlesňování. Takže v oblasti výzkumu vývoje velmi rychle. Vše, co děláme, musí mít podloženo eh, informacemi, lepšími informacemi, než teď máme. A proto jeden důležitý krok, s kterým počítáme, je eh, zřízení takové observatoře EU, odlesňování a znehodnocení půdy. To by nám velice pomohlo a také zemím, který se to týká, lépe monitorovat změny lesního porostu. Umožnilo by to lepší přístup aktérům a dodavatelskému řetězci, eh, dodavatelského řetězce k těmto informacím. To jsou informace, které jsou pro zodpovědné aktéry důležité. A další kroky plánujeme velkou konferenci o lesích v lednu. Chceme o tom dále diskutovat a doufám, že to bude příležitost eh, spustit naši platformu aktérů, eh, pak posouzení regulatorních, neregulatorních opatření, to je další priorita a také eh, instalace oné observatoře EU a to je totiž základem pak všeho ostatního, co budeme dělat. Ehm, toto jsem chtěla říci ke sdělení jako takovému. Ještě chvilku, takže řeknu něco o ehm, akčním plánu a mm, to je politika, kterou už ehm, nepraktikujeme od roku 2003. Je, zvolili jsme celostní eh, přístup, ehm, holistický to je takové módní slovo, ale mm, snažíme se eh, dát dohromady eh, rozvoj přístup a ehm, také cíle environmentální a také cíle ehm, obchodní politiky. Co to znamená? Klíčové prvky vidíte tady, znamená to regulace těžby dřeva, mělo by to být blízko trhu EU, dále to je to doplněno bilaterálními obchodními dohodami, takzvané dobrovolné dohody o partnerství kde partnerské země se dohodnou eh, na tom, eh, že se bude exportovat pouze legálně těžené dřevo do Evropské unie a zajistí eh, tak mm, legálnost obou stranou. Pane předsedo, teď to projdu rychleji. Máme tu jednou zemi dosud, eh, která dosáhla eh, těchto požadavků, to je Indonésie. Dvě další země eh, to sledují, Ghana a Větnam. Velmi intenzivně pracují na tom, aby se posunuli k tomuto licenco, k tomuto vypracování licencí do budoucna. Mnoho, řad, mnoho dalších zemí je v rámci tohoto procesu, ale měli bychom posuzovat, měli bychom jenom posuzovat úspěch podle toho, jestli se vydávají licence nebo ne, ale jestli se podpora zvýšila a jestli to zlepšilo Eh, zprávu z lesních porostů v našich zemích. A proto je důležité mít tady pozitivní posouzení. Děkuji vám. Děkuji. Některé prvky obchodní politiky již byly zmíněny. A teď prosím o poznámku z hlediska obchodu. Dobrý den, děkuji. Děkuji za vyzvednutí tohoto tématu. Toto sdělení nám také dalo možnost úzce spolupracovat eh, s generálním ředitelstvím pro životní prostředí a myslím si, že je správné říci, že mnohé z těchto věcí, které jsou obsaženy v konkrétní aplikaci dohod o volném obchodu, jsou tam některé věci, které už fungují, některé jsou nové, o kterých diskutujeme, že nám to nabízí určité příležitosti. Připravila jsem poměrně jednoduchou prezentaci, omlouvám se, že jsem tam nezahrnula úplně všechno. Chtěla jsem ukázat, jaké obchodní nástroje máme. Jsou eh, bilaterální, a vícestrané a mnohostrané. Je to vlastně taková fotografie, takže začnu těmi bilaterálními dohodami o volném obchodu. Tady vidíte například eh, Mercosur, Kanadu, Japonsko. To jsou ustanovení, která máme ve všech eh, dohodách od Koreji klauzule, které zde vidíte, které jsou pro nás relevantní pro odlesňování. První non-regression clause, to znamená, že nemohou státy snižovat standardy v oblasti životního prostředí nebo práce s cílem přitáhnout investice. Já se k tomu ještě vrátím, ale je to zásadní princip. Potom máme celou řadu ustanovení, která jsou specifická pro životní prostředí. Na vícestranné úrovni máme účinné uplatňování vícestranných dohod z oblasti životního prostředí. Týká se to odlesňování, pak jsou tam UNFCCC, ty souvisí s klimatem, pařížská dohoda, ale také umluva o biologické rozmanitosti a CITES. Potom máme klauzule, která se týká obchodování s lesnickými produkty, to znamená zákona, sklizeň zákonné kácení a udržitelnost. Když jsme diskutovali s Větnamem, tak jsme o tom hodně hovořili. Říkali jsme, že dobrovolné uplatňování těchto ustanovení, to by byla dobrá cesta, jak dosáhnout dohody o volném obchodu do budoucna. Potom jsou zde institucionální struktury, které jsou relevantní na úrovni vlády. Máme různé úrovně, nebo tedy dvě úrovně výboru. Jednak je to výbor pro udržitelný rozvoj a výbor pro obchod. Na úrovni občanské společnosti každá strana má svou domáckou poradní skupinu, která je složena se zástupců občanské společnosti a mají společné fórum občanské společnosti. Oba tyto orgány se zabývají jak monitorováním implementace, ať už se jedná o úmluvy ILO nebo o vícestrané dohody z oblasti životního prostředí, anebo navrhování prováděcích kroků. Toto byl stručný přehled dohodovolném obchodu. Potom máme jednostranné nástroje, obecný systém preferencí, GSP+, tedy nebudu hovořit o všech variacích, které máme, ale GSP Plus dává přednostní přístup na trh zranitelným ekonomikám na základě ratifikace a implementace mezi jiným vícestranných eh, ekologických dohod, eh, včetně klimatu, biologické rozmanitosti a ohrožených druhů. Komise provádí monitorovací mise, monitorovací kroky u zemí GSP+. A kromě toho země podléhají také zprávy ze strany komise jednou za dva roky. Příští bude v prosinci 2019 a tato zpráva je vypracovávána mezi DG životní prostředí, generální ředitelství pro zaměstnanost i s ostatními zainteresovanými generálními ředitelstvími. Pozorovali jsme také tu nedávnou modernizaci nástrojů na ochranu obchodu, také Legislativa proti dumpingu v EU vzala v, úloh, v úvahu nižší klimatické a ekologické standardy ve třetích zemích, došlo tam tedy ke změně. Potom vícestraná spolupráce. To je trošku zavádějící. Někdy se jedná o vytváření pravidel, někdy o spolupráci, ale já jsem to všechno dala pod jednu hlavečku. Týká se to OSN, OECD, to je také fórum, kde jsme velmi aktivní a samozřejmě také VTO. Abych začala u OECD a také některá opatření jsou uvedena ve sdělení, které o tom hovoří, ať už jde o due diligence nebo zodpovědné podnikatelské chování, zodpovědnou politiku podniku. Tam jsou vůči směry, které jsou vytýčeny a udržitelné Udržitelná zpráva dodavatelských řetězců je zcela zásadní. My teď hodně spolupracujeme s OECD. Máme tyto instrukce, které jsou poměrně mladé, mají tak čtyři roky, máme projekty spolupráce v Ázii, jeden velký a teď eh, jsme zahájili jeden v Latinské Americe a ten se zaměřuje na udržitelný zemědělský dodavatelský řetězec. A teď jsme zahájili práci na výzkumu a identifikaci rizik z různých hledisek a týká se to využívání půdy, vody, odlesňování a tak dále. Myslím si, že to také může být velmi zajímavé, to, co z této práce vznikne. Jakmile budou tato rizika identifikována, v těchto zemích budou probíhat konkrétní zacílené workshopy, aby se zajistila implementace standardů OECD. BVTO, tady nebudu hovořit teď o stavu VTO v současné době, my jsme silně podporovali mezinárodní dohodu o zboží. My bychom rozhodně nebo o statcích podpořili jakékoliv obnovení dohod a jednání v tomto směru, ovšem nevíme, co je v této chvíli proveditelné. Diskutujeme ve VTO v oblasti životního prostředí, ale tato diskuze zatím ještě není u konce. Klima a životní prostředí. Když se z dálky díváte na to, co může obchod udělat, tak si lidé kladou otázky, zda je to vůbec slučitelné s VTO. Můžeme přijmout jednostranná opatření, která budou eh, specifické pro určité rezorty, pro určitá odvětví. My jako generální ředitelství pro obchod ověřujeme, zda jsou v souladu s mezinárodními závazky, ať už se jedná o eh, VTO nebo o dohody o volném obchodu Například se jedná o doložku o nediskriminaci. Můžeme přijmout eh, opatření omezující obchod eh, s cílem ochránit klima nebo životní prostředí, pokud tedy nebudou diskriminující. To je tedy velmi zjednodušeně řečeno. Příklad již přijatých opatření. Nařízení o dřevu a flekt, eh, zákaz prodeje a také dovozu dřeva, které je produktem nelegálního kácení, aby se tedy tomuto nelegálnímu kácení zabránilo. Posílení standardů a certifikace, aby se identifikovala a předcházela deforestace, odlesňování. To také bude časem vtěleno do zvláštních textů. Ještě jedna věc, abych navázala na to, co říkala Astrid a co je podle mě velmi důležité. EU má samozřejmě páku a už jsme to viděli. Čísla ukazují, že jsme velkým dovozcem. Ovšem e, dovážíme odinut, e, máme velkou spotřebu a odvážíme odinut, takže musíme využít všechna světová fóra ať už na poli ekonomiky nebo na poli životního prostředí, protože potřebujeme partnery a myslím si, že jedna z věcí, kde můžeme hodně přispět a kde pracujeme v současné době, je vytvoření CSR při globálním plnění povinností vyplývajících z due diligence a CRR. V uplynulých dvou letech jsme se hodně zaměřovali na zaměstnanost, na práci. Ty kroky, které jsme prováděli v Ázii, byly vedeny v úzké spolupráci s Mezinárodní organizací práce. Neříkám, že bychom to neměli dělat, ale měli bychom to také aktivněji rozšířit na životní prostředí. To by byla dobrá oblast. Výborně, děkuji. Takže pokud eh, jde o všechny tyto aktivity, tady jsme měli jejich přehled. A teď bych rád dal slovo předsedům výboru, které jsou také relevantní, takže zemědělství a životní prostředí. Každý, prosím, čtyři minuty. Yeah, agri. Yeah, yeah, yeah. Muchas gracias. Děkuji. Děkuji komisi za její prezentaci dnes odpoledne ve výboru INTA i za zprávu o situaci lesů, která skvěle identifikuje výzvy evropského a celosvětového lesnictví. Problémy velmi dobře známe, ale musíme být ambicioznější při požadování konkrétnějších a účinnějších opatření. Já vystupuji jako místopředsedkyně Výboru pro zemědělství Evropského parlamentu, abych se s vámi podělila o skvělou práci, kterou odvádí náš výbor v oblasti lesnictví. V roce 2015 jsme vypracovali zprávu o nové strategii Evropské unie v této oblasti. To je základ pro budoucí iniciativy. Ta zpráva zdůrazňuje multifunkcionalitu lesů. Ráda bych zdůraznila, že pokud jde o lesy, musíme spolupracovat mezi výbory INTA, ENVY, ITRE, DEVE a AGRI. A musíme do toho zapojit i další zainteresované výbory, abychom vypracovali společné iniciativy. Na příštím zasedání koordinátorů výboru AGRI budeme diskutovat o tom, jak eh, organizovat práci na tomto strategickém tématu. Rozprava o lesích je dnes eh, velkým tématem. Pro mnohé je to priorita priorita finského předsednictví, zveřejnění ambiciozního sdělení komise, rostoucí odlesňování ve třetích zemích, vnímání lesnictví jako nástroje, který bojuje proti klimatickým změnám. V těch málo minutách se nemohou do detailu zmínit o práci zemědělského výboru, ale můžu zdůraznit tři prioritní body, které budou i nadále v debatě našeho výboru přítomny. Bod číslo jedna. Chci zdůraznit eh, různé zásahy, kterým dochází. Pomalu roste zalesněná plocha v Evropské unii, ale přetrvávají rozdíly mezi členskými státy. Jsou zde obrovské rozdíly mezi typem lesů, mezi vlastnictvím, mezi strategiemi na úrovni členského státu. Vždy je třeba vyměňovat si nejlepší postupy, které se rozvíjí na národní úrovni. Nad rámec těchto velkých rozdílů je zde společný jmenovatel všech našich lesů. Potřebujeme preventivní politiky a máme zde ekonomickou a sociální a také eh, environmentální důležitost lesů. Nesmíme také zapomínat, že politika rozvoje venkova je hlavním zdrojem peněz na ochranu lesů. 90%, ano, 90% těchto prostředků pochází z Evropského fondu na rozvoj venkova. Viditelnost lesů ve společné zemědělské politice se po baru zvětšuje zvětšování zalesněné plochy je vnímáno jako jedna z cest, jak bojovat eh, proti klimatickým změnám. Máme i nová opatření na ochranu lesu, aby se třeba obnovil lesní potenciál po klimatické katastrofě. Ovšem nemůžeme dělat lesnickou politiku, když budeme snižovat rozpočet na společnou zemědělskou politiku a na rozvoj venkova. Musíte pochopit, že více ambicí a menší rozpočet, to prostě nejde dohromady. A není to dlouhodobě úspěšné. SZP je důležitým prvkem rozvoje lesnické politiky, ale pak zde máme politiku soudržnosti, životní prostředí, LIFE, Horizon 2020, směrnice o stanovištích. A třetí bod, který chci zmínit, je role Evropské unie v odlesňování. Velmi často je Evropská unie zodpovědná za odlesňování ve třetích zemích, protože dováží palmový olej, sojový olej a tak dále. Tento parlament by měl ověřit za podpory komise, jak moc jsme zodpovědní. Ta otázka není nová. Mnozí operátoři už více než deset let mají klauzule udržitelnosti v dohodách, eh, podle kterých dovází, dováží citlivé produkty, jako je například eh, soja. Měli bychom k tomu přistoupit opravdu otevřeně, bez předsudků. Nechceme se omezit pouze na udržitelnost eh, našich dovážených produktů. Děkuji za to, že jste se mě vyslechli a doufám, že mé vystoupení posloužilo k tomu, abychom si uvědomili, jak důležité jsou ty hlavní body a ty priority v oblasti lesnictví. Děkuji. Děkuji. To byl tedy pohled eh, ze zemědělského výboru a teď se podíváme zase na ten environmentální. Pan Kafit, prosím. Eh, děkuji. Eh, myslíte si, že to nebude stejné jako výbor Agri? v první řadě tedy mnohokrát děkuji za příležitost podělit se o naše stanovisko. My už jsme na výboru Envy zorganizovali výměnu názorů s Evropskou komisí. Šlo právě o tohle sdělení ohledně odlesňování. Myslím si, že několik výborů na, v tomto parlamentu eh, už si opravdu dělají velké starosti mezi propojením odlesňování a obchodu. Máme tedy výbory INTA, ENVY, AGRI, které se tím asi zabývají nejvíce a bylo by skvělé, kdybychom mohli spolupracovat, abychom společně e, připravili základnu ať už jsou to pozměňovací návrhy, e, na další návrhy rezoluce a podobně, pro další legislativní práci. E, včera Franz Timmermans v New Yorku zdůraznil dvě věci dodatečné legislativní návrhy jsou potřebné nebo e, požadují se od komise, je za prvé je to tedy o plastech a za druhé je to právě odlesňování nebo takzvané dovážené odlesňování. A já vždycky, když tedy hovořím s komisí o dalších krocích v této oblasti, dodal bych. Další legislativní návrhy od komise, od Timmermanse, které tedy čekáme v kontextu eh, takzvaného Green New Deal a eh, ať už tedy jde o eh, nařízení o, dřevu, jako sněmovna se na to musíme připravit a náš výbor opravdu je otevřený spolupracovat jak s výborem Agri, tak s výborem INTA na přípravě veškeré práce tohoto Green Deal, tedy zelené dohody. Už se nebudu vracet k Mercosuru, ale Zaměřím se spíše na Větnam. Bylo by skvělé dozvědět se více. Tam, je, tam dochází k nové vlně deforestace. Podívejte se na, na satelitní snímky. Teď je to prostě, ta fronta se přesunula do Větnamu a Kambodži a Eh, rád bych si vyslechl od komise, jaké konkrétní návrhy nebo pojistky dáváme tedy do, další, do budoucí obchodní dohody s Větnamem. A ono to sice něco bylo na tom slajdu, ale eh, v výboru Envy si klademe otázky, myslím že to eh, platí pro všechny politické skupiny zastoupené v Endy, Jaké jsou konkrétní operační pojistky, například myšlenka implementace pařížské dohody? A to znamená ale efektivní implementace pařížské dohody. Kdo rozhodne, zda to bylo tedy efektivně implementováno? A co se stane, pokud eh, řekneme, že to bylo neefektivně implementováno, anebo že to implementováno prostě nebylo vůbec? bude nějaká expertní skupina, nějaký panel, předpokládám, že nakonec bude nějaká veřejná pozice, ale co potom? Většina výboru Envy, tady opravdu neho, nehovořím jenom sám za sebe, ale eh, jako um, předseda výboru ONVY. Tady opravdu jde o to, že chceme podpořit spolupráci s výbory INTA a AGRI. Nechceme vést ideologické debaty, ale chceme mít velmi konkrétní a pragmatické odpovědi na otázky, které jsem zde položil a které eh, klademe my všichni. Co to znamená efektivně implementovat? Co se stane, pokud to efektivně implementováno není? To si opravdu musíme vyjasnit a doufám, že budeme mít Eh, velkou většinu, která podpoří novou rovnováhu mezi obchodními dohodami na jedné straně a klimatickými změnami na straně druhé. Děkuji mnohokrát. Teď dám slovo členům. Budete mít prostor na dvě minuty. Nejprve Heidi Hautala byla spravodajkou pro Flekt o Větnamu. Děkuji mnohokrát. Myslím si, že máme štěstí, že konečně v červenci komise předložila tento akční plán a samozřejmě bylo to kritizováno za to, že to není dost ambiciozní, ale myslím si, že to nadnáší tedy správné myšlenky. Podívejme se nejprve na stranu poptávky. My opravdu musíme eh, začít něco dělat ohledně té dovážené deforestace. My se musíme podívat na ty dodavatelské řetězce, musíme zajistit, že to je transparentní a že firmy, které dovážejí produkty z těchto zemí, které vyváží takzvané rizikové produkty eh, z hlediska odlesňování. Tady je potřeba eh, legislativy o povinném due diligence a stále více a více společností, firm, které přináší Eh, tyto eh, produkty na naše území žádají o takovéto, pov, takovéto povinné pravidla. A Eh, jsem ráda, že pan předseda eh, výboru Envy eh, chce, abychom měli takovou širokou základnu v Evropském parlamentu, která by se zaměřila na to, co bychom mohli udělat v této oblasti a možná tady půjde i o nějaké regulační požadavky, které budou potřeba nastavit, abychom zastavili odlesňování a podívejme se třeba na palmový olej, kakao, Eh, další tyto takzvané rizikové produkty, eh, Určitě se potom můžeme eh, zaměřit na otázku due diligence i v jiných oblastech, ale zde bychom měli začít. A už bylo několikrát zmíněno, že asi vlastně nejdůležitější je takzvaná corporate accountability, to znamená zodpovědnost i podniků. A my samozřejmě uh, už jsme si to nastavili třeba v, tom, mm, v té dohodě o volném obchodu, ale eh, než dojde k samotné ratifikaci, tak bychom se měli podívat na to, co přesně uh, eh, Větnam dělá uh, ohledně závazků v flektu. A to musíme udělat jako výbor nyní. Ano, a výbor INTA vyšle svoji delegaci do Větnamu v říjnu, takže přesně tomuhle se tam budeme moc věnovat. Emanuel Moll. Merci, monsieur le président. C'est vraiment un document euh, très intéressant. Et... Děkuji, pane předsedo. To je velmi zajímavý dokument, někdy děsivý, když vidíme prognózy mizení primárního lesa, ale klademe si otázky. Když hovoříme o odlesňování, za které je zodpovědná Evropa, každý, pro, každý rok 10% celosvětové deforestace kvůli sojovému nebo Eh, palmovému oleji, kaučuku a tak dále. A to vyvolává otázky, protože velmi často jsou zde rozdíly mezi hezkými slovy a mezi tím, co dělá Evropská unie, protože je těžké nehovořit o dohodách o volném obchodu. Mercosur například, to má okamžitý hmatatelný dopad na odlesňování. Třeba etanol, cukr, to určitě jde cestou motivace k odlesňování a vždycky nám nějaký vysoký úředník z komise vysvětlí, jak skvělý postup jsme dosáhli při jednáních s Indonésií. A když vidíme, jak rychle jim tam zanikají lesy, tak mě prosím vás vysvětlete, že skutečně dohoda o volném obchodu neměla ty hrozné dopady na odlesňování. Hovoříme o Větnamu, o mechanismu FLECT. Komise říká, že je to rozumný mechanismus, že je tam due diligence a tak dále. Ale dnes vidíme, že máme kambočské nebo laoské nelegální dřevo. Myslím, že to bylo asi 300 tisíc kubíků nelegálního dřeva, které se dostalo do Kambodži z Větnamu a bylo nám prodáno jako větnamské dřevo. A to také zkresluje trošičku to, co říká Evropská unie v porovnání s tou realitou dohod o volném obchodu. Pak jsou zde také věci, které se týkají evropských lesů. To je pro nás velmi důležité. My jsme rádi, že jsme hodně znovu zalesnili Evropu, ale možná bychom měli říci, že došlo ke změně struktury našich lesů. Uvedu francouzský příklad, ale myslím si, že je tomu tak i v jiných zemích. Tam dochází k postupnému nahrazování eh, třeba doglasky nebo jiných eh, druhů stromů jinými stromy, třeba listnatými stromy, duby, buky a dochází vlastně ke změně evropského lesa. Takže to nás bude také zajímat. Děkuji, pan Buržuje. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil de commissie bedanken voor uh, het actieplan en de grote lijnen. Uh, collega's zijn al ingegaan op een aantal aspecten. Ik zou me willen... Eh, děkuji za slovo. Kolegové už hovořili o některých aspektech a já bych se chtěl zaměřit na partnerství. Nemohli bychom být ambicioznější vůči některým těmto zemím? Máme nejrůznější smlouvy, ale kromě toho máme i přímou pomoc, eh, podporu. Je potřeba, abychom v tom partnerství byli efektivními a jsem rád, že jsme vybrali tento termín že od středověku až do eh, dnešní doby jsme měli velká území lesů a docházelo k jejich odlesňování pro eh, zemědělské účely. A moje otázka je, zda bychom nemohli mít nějaké partnerství s dohodou, kdybychom řekli, že dostanete podporu na zalesňování a tak zároveň na udržitelný rozvoj lesů. Tam si myslím, že bychom mohli dosáhnout velkého pokroku. Tak, aby se v lesech těžilo udržitelným způsobem, Včera v New Yorku dali dispozici půl miliardy eur na, opatřová, na opatření proti odlesňování. Tady jde buď o pomoc eh, Světové banky nebo Americké rozvojové banky a, a potom nevládní organizace Conservation International. A my, to by EU, bychom neměli mít plnohodnotná partnerství. Abychom zabránili odlesňování nebo těžbě eh, a tak poskytovali finanční pomoc. Paní Kabacíny. Děkuji za tuto velmi důležitou diskusi a také za to sdělení. Je také dobré, že máme eh, předsedy mm, výboru Envy a Agri, protože tady jde o tématiku, která jde napříč několika výborů, takže je důležité, že se takto scházíme, hovoři, hovoříme napříč výbory a zároveň, když hovoříme o klimatických změnách a um, ztrátě biodiverzity, to je důležité, že se nebavíme pouze o tom, co můžeme udělat v Evropské unii jako takové, ale jak i náš externí, jako naše externí stopa e, má, e, hraje svoji roli. E, tady musíme jednak jednat Například Evropská unie má podíl 10% na eh, celosvětově tedy na produktech, které se pojí s odlesňováním. A potom máme samozřejmě povinné požadavky, abychom, eh, které bychom měli ustanovit tedy pro určitá pravidla pro ty dodavatelské řetězce a Chci vědět, zda už jsou nějaké konkrétnější plány. A když se podívám na ty slidy z DG Trade, tak to je víceméně takové status quo. Takže zatím tam nevidím ty nové kroky ohledně odlesňování. Mm, hodně se hovoří o Mercosuru a já vždycky kladu otázku, zda můžeme prokázat, že výrobky, které se dováží třeba z Brazílie, se nepojí s odlesňováním. V tuto chvíli je velmi těžké eh, to eh, nějak prokázat. Tam přece řada výrobků, například ze soji, se pojí s odlesňováním. A kromě toho máme řadu mm, zpráv neziskovek, například Global Witness, které říkají, že i e, mezinárodní e, banky třeba nepřímo e, financují odlesňování, takže mě by zajímalo, zda komise k tomu má nějaká čísla a zda tuší, jak bychom s tím mohli naložit. Kristo Hanzo? Děkuji mnohokrát, Bernde. Děkuji také komisi za velmi zajímavou, zajímavé prezentace Nebudu zabíhat do obchodních detailů, ale mám otázku, která se týká eh, Evropského monitorovacího střediska pro odlesňování. Můžete mi říci, kdy bude toto středisko zprovozněno? Máte k tomu nějaký harmonogram? Si myslím, že je velmi důležité, abychom měli eh, takovéto nezávislé a faktické informace o odlesňování. Víme, že Někdy eh, třeba nevládní organizace eh, podávají argumenty, které jsou až extrémní a určitě by stálo za to ehm, mít takto tedy nezávislé eh, středisko, které nám poskytne ty informace. Kromě toho nás také zajímá otázka eh, znovu zalesňování. Eh, bude to také práce tohoto střed, monitorovacího střediska a ehm, Třetí otázka, do jaké míry je zahrnuta občanská společnost v fungování tohoto střediska. Protože například ohledně té dohody Mercosuru, tam bylo tedy velké zapojení občanské společnosti, takže mě by zajímalo, jak to bude s občanskou společností v práci tohoto monitorovacího střediska pro odleslení. Paní Šraje Pirek. Děkuji. Komisi, eh, het baat mij wel zorgen, maar Vážený pane předsedo, děkuji komisi. E, naplňuje to obavou, e, protože kdy kudy se vlastně ubíráme. Pochopitelně souhlasím s tím, co říká komisař Timmermans, e, že jde o dovez, dovážené odlesňování. S tím se musí něco udělat, ale máme tady čísla. Energie, ano, při spalování používáme dřevo v Evropě, ale i mimo Evropu. Ale chceme také se dostat ze spotřeby plynu. Lidé přece musí být schopni topit. Jak to mají udělat? Dále Mercosur. Budeme teď společně přejdeme všichni k, k cyklickému zemědělské politice, znamená to, že nebude nic dováženo. Mimo Evropu máme tady čísla, čísla, o kterých musíme mluvit. Víme přesně, o čem tady mluvíme. Ta, která mám, tam je šokují. Eh, odlesňování, ano, důležité, ale Mercosur, tady přece víme, že je to důležitá obchodní dohoda pro eh, auta, motorky a tak dále. Jak se postavíme k tomuto? K tomu bych ráda slyšela víc. Děkuji. A teď další. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Už eh, za ten úvod, který nám umožnil ukázat, jak důležité je to téma, o kterém diskutujeme. Všechny zraky jsou obráceny na Amazonii. Děkuji za tuto prezentaci, vzdělení, které prošlo tak trochu bez povšimnutí. Nebudu se vracet k nařízení FLECT, podle mě by si zasloužilo, aby bylo známější, ale chci se zmínit o těch ustanoveních CSD, které jsou zásadní pro boj proti odlesňování je nutné, aby produkty, které přicházejí na náš trh, dodržovaly životní prostředí, standardy životního prostředí. A na mezinárodní úrovni, ať už je to na poli OECD nebo na poli VTO, se diskutuje o zelených produktech, o tom, jak Evropská unie může být skutečně lídrem a jak může vést mezinárodní iniciativu. Děkuji. Karin Karlsruhe. Děkuji, pane předsedo. Nejprve chtěla poděkovat komisi za velmi eh, zajímavou důležitou prezentaci. Boj proti odlesňování je jednou z klíčových strategií naší doby a eh, pokud máme zvládnout klimatické změny v rozumným způsobem. Jak bylo jasně ukázáno v posledních měsících, co se týče eh, lesní požáru v Amazony, eh, jsou to, eh, jsou to kroky brazilské vlády, které budí velké obavy. A sice ve vztahu k obrovské, obrovské plošné deforestaci. Musíme tady mít jasné, silné nástroje, abychom mohli obhájit mm, udržitelné, udržitelný lesnický průmysl po celém světě. Ehm, skupina Renew ehm, bude eh, zodpovědná eh, za to, že ehm, bude, tady bude předseda monitorovací skupiny v tomto mandátu a v této funkci se těšíme na to, že budeme spolupracovat s vámi všemi a to intenzivně a no, také s komisí a se všemi, eh, kteří jsou zodpovědní za toto důležité téma. A také bych chtěla vyzvat občanské společnosti, eh, začlenit se do tohoto procesu, protože je to opravdu velmi důležité. Spousta věcí už eh, byla eh, učiněna. Ehm, chtěla bych využít příležitosti a říct a poděkovat Heidi Hautala, která byla jednou z osob, které velmi se osobně angažovaly byla jedna z těch, eh, kteří bojovali hned na samém začátku a bude i pokračovat, takže doufám, eh, z té diskuze, kterou tady slyším, eh, doufám, že to je něco, kde budeme moci hodně spolupracovat. Musíme najít účinná řešení při boji proti odlesňování v obchodní politice. A hm, teď, jak jsme už o tom dnes diskutovali, Máme Mercosur, máme tady mm, další eh, platformy před sebou a myslím, že bychom měli využít mnoho z těchto příležitostí, abychom spolupracovali i se sektorem země, tady s výborem zemědělským, a s výborem Envy, mm, tak abychom to dělali společně, protože nikdo toto nemůže udělat izolovaně. Otázka z, nezní, jestli bychom měli, otázka zní, jak bychom toto měli udělat, protože e, to potřebujeme tuto velice důležitou práci, ta se musí odvést a musíme začít teď. Děkuji. Ano, určitě. Paní Pigmo. Merci, monsieur le président. Merci. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také za prezentaci Evropské strategie pro lesy. Všichni souhlasíme s tím, že je důležité starat se o lesy, které jsou skutečným celosvětovým dědictvím, které třeba chránit. Myslím, že si to dost často neříkáme. Často konstatujeme různé věci, jako že třeba nemáme dostatečně rychlé politiky a tak dále. Ale lesy jsou také klíčem k realizaci cílu milénia, takže jsou klíčové pro celou řadu různých politik. Slyšela jsem kolegy z parlamentu a jsem ráda, že můžu spolupracovat s různými výbory, ale také bych si ráda vyslechla Evropskou komisi, pokud jde o podporu nového evropského nařízení o dovozu zemědělských produktů. Víme, že oni sami jsou zodpovědné za 80 odlesňování. Aby podniky a investice dodržovaly due diligence a aby žádná investice, žádný produkt na evropském trhu nepřispíval k odlesňování ke zhoršování stavu v oblasti lidských práv. To si musíme připomenout. Druhá věc je, v Evropské unii bychom neměli podporovat kácení lesů s cílem vyrábět elektřinu. Biomesa to je také důležitý sektor a zdroj odlesňování. Jak jsme říkali, měli bychom jít cestou méně intenzivního managementu a také usilovat eh, o biologickou rozmanitost. To by se mělo podporovat také ze strany společné zemědělské politiky. Tam je rozpočet, který členské státy dost dobře neznají a ten by měl být zachován a ještě rozšířen. A znovu zdůrazňuji, že je důležité, aby politiky byly konzistentní. Máme teď už místo předsedu, který je zodpovědný za Green New Deal. A mě by také zajímalo, jak se komise dívá na spolupráci z různých zemědělství, generálních ředitelství, životní prostředí eh, a tak dále, zemědělství, abychom posílili boj proti odlesňování. Pan Kelly. Ano, děkuji, pane předsedo, děkuji komisi. Myslím si, že je to velmi dobře načasované, tak jak um, ehm, ukázala, ukázala také naše diskuze parlamentu minulý týden, ale eh, je, vidíme požáry lesní eh, a Eh, pak důsledky eh, pro biodiverzitu a pro floru, faunu. A určitě bychom měli hrát důležitou roli v tom, aby toto bylo zastaveno. Eh, v Evropě zjevně, ale také i jinde. A určitě obchod tady může hrát důležitou roli. Jsou tady obchodní dohody s různými zeměmi, kde dochází k velkému odlesňování Mercosur, dále Brazílie, Větnam, Indonésie. A myslím si, že bychom měli přijít s jednoduchou politikou, a sice jakékoliv odlesňování v těchto oblastech bude znamenat nulový obchod s Evropskou unii. A zvláště tam, kde e, deforestace bude pokračovat, například dovoz zemědělských produktů z těchto zemí, by měl být zastaven. A to by, myslím, vyslalo jasný signál a my potřebujeme tento typ eh, akcí, pokud budeme chtít eh, dosáhnout výsledků. A to tež eh, v podstatě by mělo platit pro Evropu samotnou. Členské státy řekly, že potřebujeme proti lesňování a hlavně jsou to původní lesy. Máme jich spoustu, rostou přirozeným způsobem v oblastech, jako je má země. A v zemích v Evropské unii které nemají, eh, kde není odlesňování. Některé ano, některé ne. Eh, a tady máme cíle, eh, jak ehm, za, za, jak, zasadit některé stromy v určitém období. Těchto země si mohu říct, jak to bude vypadat v roce 2021, 2022. A e, nemusíme čekat 10 let, abychom to sledovali. Musíme to sledovat na roční bázi. Pokud docílíte výsledku, pak tady dostaneme e, podmínek, pokud ne, mohou použít i sankce. Ale myslím si, že hodně leží na komisi, na nové komisi, aby sledovala všechno na roční bázi, aby podávala zprávy, učinila rozhodnutí, aby e, podněcovala, aby případně uvalovala sankce a učinila pokrok. Děkuji. Ano, děkuji, to jsou jasné požadavky. A v neposlední řadě další kolegyně. Děkuji, pane eh, předsedo, ve stručnosti, protože je to důležitá diskuze. Eh, ehm, teprve, já budu učit to bude jedno z klíčových témat, nejenom tohoto výboru, ale i ostatních výborů. A je to taková jedna z prvních věcí, kterou chci říci. A sice doufám, že můžeme začít eh, s novým mandátem a hned mít novou spolupráci s různými výbory v tomto parlamentu. A že nemusíme, tak jak často bývá, musíme mít různé teritoriální bojůvky o to, kdo je zodpovědný za co. Máme tady cíl, který sledujeme a tyto cíle se ubírají teď bez ohledu na ideologické rozdíly, které tady máme, se ubírají víceméně, pane předsedo, ve stejném směru. Takže velice jsem proto, abychom měli dobrou spolupráci s Envy, Agri a mm, jiné věci máme s Ekonem, Afetem a tak dále. Druhá věc se vztahuje také k otázce, kterou mám na komisi. Eh, zákaz, tedy eh, to, je chutná eh, puding, zjistíme, když ho sníme. A příklad Mercosuru, té diskuze, kterou jsme vedli na plenárním eh, zasedání, ale i předtím, třeba celý veřejný názor na to, lidé říkají, ano, kdybychom, kdyby teď Mercosur fungoval, tak by nedocházelo k požárům v amazonských lesích. A jsou to lidé, kteří říkají, neměli, vůbec bychom neměli souhlasit s dohodou Mercosuru, to by mohlo zastavit ty požáry. Máme Máme to černé na bílém. Ale myslím si, že žádná z těchto stran nemá pravdu. V této dohodě se eh, říká, že v takovýchto zemích, eh, které existuje volný dohoda o obchodu, například pařížská dohoda, že tady se píše, že to může vyřešit problémy v těchto zemích a to znamená, že se musíme eh, podívat na to, jak eh, implementovat a jak eh, na ty preratifikační podmínky. A to si myslím je klíčem k tomu, co by měl tento parlament udělat. A měchom donutit komisi, aby mm, to v každém případě sledovala nejenom vůli Mercosuru, bude to důležitý jmen Větnam, protože zmínili jsme také Austrálii a jiné. A proto bych měla otázku, nerozumím, Eh, jedné věci. Vy jste zmínili se o mm, non-regression clause a bylo řečeno, že eh, země v rámci dohody volného obchodu eh, nemá možnost snižovat environmentální a sociální standardy aby, eh, eh, aby eh, zajistila to, že bude mít více obchodu. Znamená to, že můžete snižovat environmentální standardy z zemědělských důvodů například, nebo z důvodu dodávek potravin. To by totiž bylo naprosto ploché, takováto klauzule. Tato regression clause by měla říci, že není dovol, povoleno snižovat environmentální standardy a, nebo podmínky. A to tež platí pro sociální podmínky. Děkuji, pane předsedo. Výborně, takže Madlen teď je na řadě, aby zodpověděla otázky. A okomentovala to, co říkali kolegové Astrid Schumacher z DG Envy. Ano, děkuji. děkuji za všechny poznámky, zvlášť děkuji oběma předsedům výboru Agri a Envy a i e, vám, že jste je pozvala, protože pro nás je to vynikající signál, který přichází z Evropského parlamentu. Jak jste mnozí z vás řekli, je tu ochota spolupracovat napříč všemi výbory a to bude klíčové pro to, abychom našli to nejlepší e, řešení a přístup. A proto tady dnes sedíme pohromadě nejenom z DigiTrade, ale také s kolegy z DigiDevelopment, protože si myslíme, že e, všechny tyto aspekty se musí dát dohromady. A proto bych řekla eh, v duchu práce této výboru, že bychom měli spolupracovat ehm, také s výborem ehm, eh, DV. Ten by měl být jasnou součástí tohoto, protože ať uděláme cokoliv, musíme se postarat o to, aby to eh, pomohlo i zemím, které vyrábějí, protože ehm, oni si kácejí lesy, protože lidé, kteří kácejí si lesy, potřebují peníze. A my jim musíme nabídnout naši pomoc a alternativy, pokud budeme chtít, aby byli aktivní. Takže si myslím, že to všechno musí být sloučeno dohromady. Slyšeli jsme tady eh, hodně o tom, jak by eh, obchod a životní prostředí mohly se vzájemně ovlivňovat a podporovat. Ale pro nás to je klíčová otázka a určitě mm, e, to jde ruku v ruce se stávajícími dohodami, kde se chceme postarat o to, abychom opravdu využili opatření, která máme v rámci dohodovolného obchodu, mm, plně využít dialogu, který vedeme, využít účasti občanských e, společností, tak abychom se angažovali e, v zemích, které vyrábějí, aby ty občanské společnosti také ukázaly svůj pohled na věc. A pak všechno toto můžeme dát dohromady se závazky, o kterých mluvila předsedkyně komise, tak abychom využili obchodu mm, nejenom jako cíle samotného, ale abychom podpořili naše standardy a naši vizi. A proto budeme chtít být striktní eh, v implementaci a vymáhání. Takže tyto aspekty by měly být položeny na stůl pohromadě. Mm, mm, Byly tady spousta legitimních otázek týkajících se posouzení regulačních a neregulačních opatření. Myslím si, že e, souhlasíme se všemi, kteří říkají, že to je akutní, naléhavá otázka, které se musíme věnovat a proto také budeme chtít přijít s tímto posouzením, nebo teď už to děláme, mm, a to bez prodlevy. Jenom bych chtěla varovat, že pokud budete chtít mít řádné posouzení dopadu, jak si to přejeme, tak to neznamená, že eh, to budeme moci navrhnout jako eh, eh, součást toho Green Deal. To bude solidní návrh, dobře promyšlený návrh. Takže tady to musíme řádně analyzovat, jaký typ politiky to bude, včetně toho, myslím, že to říkala paní Hautala, správně a sice dodavatelský řetězec eh, má také své konkrétní eh, specifika. Je jasné, že tu máme určité modely, na které se můžeme podívat. Mnozí z vás se zmínili o FLECT a due diligence a legislativu s tím spojenou. Eh, toto musíme sledovat. Mm, stejně tak, jako budeme mm, sledovat určité povinné označování, certifikaci a podobné přístupy. Ale máme takové koncepce předběžné, víme, co bude nejlepší, možná kombinace všeho. Chtěla bych podtrhnout, jako jsem to udělala na výboru Envy, že eh, ať předložíme cokoliv, eh, tak nám půjde o legislativu, která nejenom bude na papíře, protože to není tak obtížné, ale která de facto bude eh, prosaditelná. Když říkám implementovatelná, tak myslím jak pro společnosti, tak pro dodavatelský řetězec, včetně malých a středních podniků se všemi omezeními a také implementovatelná, co se týče monitorování ze strany veřejných úřadů a pak proces vymáhání. A vy, kdo, kdo sledujete intenzivně FLECT, vědí, že v kontextu, v tomto kontextu to máme, tady musíme ještě hodně toho odvést, hodně práce. Viděli jsme e, tady určité vylepšení v implementaci a vymáhání ve členských státech, ale ještě se toho musí udělat více. A mm, jsou tu úřady, které mm, se musí podívat na mnoho takovýchto dohod, musí zvolit legislativní přístup. Mm. Takže to jsou všechno aspekty, které vzájemně souvisí. Mnozí z vás změnili Větnam. Paní Hautala, ano, paní Hautala, hlavně oceňujeme její vůči roli a Mm, budete chtít vyjet do Větnamu, pro nás je to velice zajímavá země. Sledujeme, eh, jak eh, tady obchodní politika, environmentální věci souvisejí. Eh, dále to máme dobrovolnou dohodu o partnerství k FLECT pak to jsou tu další dohody, které jsou velice, velice důležité, protože v tomto kontextu je jasné, že budeme také sledovat dovozy dřeva z třetích zemí a budeme se dívat na to, jestli jsou eh, legální tato těžba v zemí výroby nejenom, eh, ne, nejenom v těch eh, zemích, kam se ty produkty dostávají. Často tomu tak bývá v Větnamu. Takže chceme využít pokroku, kterého bylo už učiněno. Myslím si, že v tomto musíme pokračovat. Je tu zájem na straně EU, abychom postoupili ku předu ve spolupráci s Větnamem ale je to zájem také ve Větnamu a je jasné, že tato dohoda volném eh, obchodu mm, by neměla vést k dalším dovozům mm, eh, legálně, eh, nelegálně těženého dřeva Větnamu. V tomto kontextu bych ráda potrhla, že Větnam má zákaz mm, už od roku 1960 bez řád. Eh, takže to je otázka vymáhání legislativy ve Větnamu a eh, tady právě dohoda o partnerství eh, se do toho vkládá, protože to je přesně onen typ vymáhání a opatření, která musí doma na domácí půdě zajistit, že stávající perspektiva bude dodržována. Tady tato dohoda o dobrovolném partnerství by měla se tomuto věnovat. Dále otázka Mm, finanční institucí a jejich angažovanosti, ano, eh, nemáme další čísla v této fázi, ale víme, že eh, mm, eh, kanalizování finančních prostředků ve správném směru je důležité a to má, co dělat, to má co dělat s prací, která byla odvena v rámci akčního plánu. Ehm, tady by mělo být větší, eh, více předávaných zpráv, mm, eh, informování, tak, aby bylo jasné, eh, jaká environmentální stopa je. Takže tyto přístupy zase musí být dány dohromady. Observatoři. Ano, zase velmi relevantní otázka. Nemohu vám poskytnout konkrétní data, kdy to bude fungovat. Je to práce, která probíhá. Začali jsme diskutovat se společným výzkumným centrem, jak by se to dalo udělat. A pokud vím, tak eh, reforestace, eh, ano, to je součástí tohoto mm, zase monitorování stavu lesních porostů mm, eh, a pokryvu. Mm, a tak, jak tomu patří správné informace, spolupráce s NGOs a vyrábějící zeměmi. A co ještě daleko důležitější, chceme se postarat o to, aby tyto informace byly k dispozici všem, včetně jednotlivým zeměm. Já Myslím, že předám slovo Madlen. Uvidíme, jestli tady ještě máme nějaké otázky pro ní. Já jsem si jistá, že toto není naposled, co toto posloucháme. Myslím si, že bude možné zodpovědět náležitě všechny otázky. Nejdříve chci říct, že je to skutečně mnohostranné téma a musíme se na něj dívat z různých pohledů. Když se podívám na due diligence a CSR. Já jsem to nepočítala, ale máme velmi pravidelná setkání se všemi oddělenými komise. DG Growth, DG Justice, které provádí hodnocení dopadu právě pokud jde o dodavatelský řetězec, aby identifikovali potřebuje due diligence a DG Fisk se dívá zase na finanční aspekty, DG Devco je také aktivní a DG Employment, DG Trade, my jsme také velmi aktivní, máme různé akce v tomto směru. Prostě chci jen říci, že je zde spousta aktérů, kteří jsou do toho zapojeni a že na to musíme společně pracovat. Možná začnu u Větnamu. Jsme velmi rádi, že tam pojedete. Já jsem měla příležitost eh, v květnu, když jsem tam eh, byla, u příležitosti preimplementačních eh, kroků diskutovat o otázce FLECT. Diskutovali jsme také o celé řadě otázek souvisejících s prací, se zaměstnaností. Větnam bere velmi vážně své mezinárodní závazky, chce s námi pracovat. Viděli jsme to jak v otázce klimatu, tak v otázce flekt a práce. Takže se snaží skutečně identifikovat kroky, které by implementovaly s ohledem na příští dohodu. Aby tedy implementovali to, co platí podle flekt. Zajímavá otázka, kdo rozhoduje? Co je účinná implementace dohody? mohu dát realistickou odpověď. Máme panel pro dohodu s Koreou, nakonec ten panel rozhodne, zda je to účinná implementace. V každém případě my vždycky monitorujeme implementaci na straně všech partnerů, kteří s námi uzavřeli dohodu o volném obchodu. Takže pak se o tom diskutuje, ale pokud chcete mít právní interpretaci, tak je to panel, který rozhoduje. V Paříži jsme hodně diskutovali s našimi partnery, co to vlastně znamená. Záleží na tom, zda to jsou dohody ILO nebo bilaterální dohody. Tam my to všechno promítáme. ILO vám řekne, že ten, kdo implementuje pravidla vyplývající z ILO, z Mezinárodní organizace práce, tak to je ta struktura výboru, to nejsme my. Takže tam do té interpretace účinné implementace nezasahujeme. A máme tedy monitorovací strukturu, na to se pro vás klidně ještě zaměřím a poskytnu přesnější odpovědi. Partnerství, to jistě souhlasím, je pravda, že máme 10% spotřeby, to znamená, že 90% spotřebovává někdo jiný. Takže sami to nezvládneme. Já bych eh, šla i nad rámec toho, čeho můžeme dosáhnout eh, bilaterálně. Třeba kakao, když se podíváte, tak eh, ten dodavatelský řetězec je velmi komplikovaný, přeshraniční, musíte pracovat s celou řadou zemí, musíte vytvářet partnerství. Potom máme stopu, podíl, spotřebu, co je nové. Mohu říci, že uplynulých pěti letech s implementací TST většina našeho úsilí se zaměřila na práci, na zaměstnanost a v uplynulých třech letech na klima. To je posun. Já si nepamatuju, že v těch posledních eh, čtyřech letech eh, jsme skutečně nehovořili o tom, jak můžeme pomoci Mercosuru, co můžeme udělat podle těch ustanovení, která máme ve smlouvě. Řekla bych, že to tak není, že v podstatě jsme neměli příležitost zaměřit se na to, co bychom mohli udělat při implementaci. Zda to bude akční plán, zda to bylo bilaterální fóra, zda budeme vysvětlovat legislativní vývoj z naší strany. To také děláme, možná se jim to bude líbit nebo ne, Nejsme jediní, kdo máme tyto kanály, má to i třeba generální ředitelství pro životní prostředí. Já nevím, jestli má cenu zacházet do detailu, v každém případě máme třeba tu dohodu s Mercosurem, můžete se podívat na ten seznam, kde máte ty body, které se nás týkají a můžeme z toho udělat něco smysluplného. Statistiky. Možná už vám někdo o tom říkal, nevím, kdo tady byl, ale třeba hovězí. Dovoz hovězího 200 tisíc tun, které je dováženo se celém 40-45 a máme kvotu 90 tisíc za 7,5 clo, takže to polovina. Takže neočekáváme, že ten dovoz vzroste. Naopak eh, počítáme s tím, že ten dovoz, který v současné době probíhá, bude pokryt tou kvótou. V souvislosti s odlesňováním musíme také poznamenat, že ty kvóty, které máme s Mercosurem, představuje méně než 1% brazilské produkce. Tu kvótu, kterou máme my. Takže očekávaný dopad naší kvóty na hovězí není opravdu velký. Nemyslím si, že by to mělo podkopat relevantnost tohoto tématu, ale vlastně se tím relativizuje význam hovězího v celé této diskuzi. Potom budeme potřebovat řešení v obchodní politice, k tomu určitě budeme chtít přispět. Někdy se něco považuje za obchodní politiku a nutně to není obchodní politika. My určitě přispíváme svým úsilím v oblasti due diligence, pokud je výsledkem toho legislativa EU, tak to není obchodní politika. Je to určitě důležité a přispěli jsme k tomu, ale pokud máte vy pocit, že je to příspěvek obchodní politiky, no tak dobře, je to v pořádku, ale spíše bychom měli hovořit o tom, zda by zde měly být požadavky na povinnou due diligence. A myslím si, že to je diskuze, která bude živá i v následujícím mandátu. Green Deal. Myslím, že zatím ho ještě nemáme plně načrtnutý. Bude se o tom diskutovat, ale v každém případě je to věc, kterou připravujeme pro novou komisi, která za 100 dnů něco předloží. Zatím to tedy neděláme. Potom mně přijde skvělou skvělým přirovnáním to, co se tady říkalo o tom pudingu, že nejlepším důkazem je ho ochutna, takže k tomu se ještě můžeme vrátit, musíme se zaměřit na detaily. A pak zde byla otázka o té non-regression clause, zda je to smysluplné nebo ne. Já si nejsem úplně jistá, jestli té otázce rozumíme. Je zde právo regulovat, a to je také správné. My nemůžeme toto právo porušit. Jedná se o obchodní dohody, takže není možno snižovat standardy, abyste přitáhli obchod nebo investice. Pokud jsou zde, zde nějaké jiné cíle, tak to nepatří do obchodní dohody. V každém případě by obchodní dohody neměly vést nebo tedy propagace obchodu a investic by neměly vést k Měli jsme diskuzi o hodnocení dopadu, zda zde ty studie hodnocení dopadu měly nějaký dopad na snižování standardů při lákání investorů v sektoru těžby. Nevím, jestli je to dobrý příklad. Ale někde bychom si tedy měli dát ten puding. Perfekt. Thanks a lot. Skvělé. Děkuji mnohokrát a jak Madlen říkala, tohle určitě nebylo naposled, kdy hovoříme o tomto tématu. My jsme eh, samozřejmě pozvali i eh, předsedu výboru DV eh, na dnešní zasedání. Bohužel mm, se nemohl dostavit, ale my se jednoznačně, už v minulém volebním období jsme se o to snažili, abychom překonali eh, tohleto roztříštění. Snažili jsme se hledat eh, takto mm, vždy spolupráci napříč výbory. Každopádně tím jsme ukončili devátý bod na pořadu jednání a přecházíme k desítce. Tady jde o aktuální vývoj výzkumu v oblasti obchodu se službami a veřejných zakázek. veřejné zakázky jsou relevantní pro 13 až 15 HDP a veřejné zakázky a služby jsou klíčové v obchodních vyjednáváních. Takže, jaký je poslední vývoj? Máme zde hlavního obchodního eh, eh ekonoma Luciana Serata, a on nám poskytne přehled situace v této oblasti. Máte 10 minut. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. No, děkuji výboru INTA za to, že se zajímá o tyto velmi důležité a zároveň komplikované eh, otázky služby a veřejné zakázky, jak už říkal pan předseda, jsou obrovsky důležité v ekonomice a jsou obrovsky důležité i pro naše vyjednávání. Já vám nyní řeknu výsledky dvou nebo tří zásadních iniciativ, které nastartovala komise v posledních dvou, třech letech a které teď eh, tedy mají, už přináší ovoce a samozřejmě i ovlivní práci budoucí komise. Tohle je důležité téma, věnujte mu i nadále eh, pozornost, ať už jste ve výboru INTA eh, nově nebo opakovaně. Určitě to bude, budou témata, kterými se budete zabývat. Tady vlastně jde o vývoj, který by měl usnadnit eh, práci eh, jak eh, komisi, tak i vám. Takže, co jsme se dozvěděli? Co se týče obchodních vyjednávání v oblasti služeb, je důležité, abyste chápali, že až do nedávna přestože už máme za sebou asi 25 let vyjednávání, neměli jsme e, data nebo údaje o zásadních parametrech v oblasti e, obchodování se službami. Ehm, tady vlastně jde taky o různé typy dodávek ehm, k tomu se ještě vrátím. Teď jde samozřejmě taky o to, abychom se analytickými nástroji podívali na to, čeho jsme dosáhli, a co udělat pro to, aby tato vyjednávání v oblasti obchodování se službami odrážela eh, naše priority? Kromě toho, že jde o schopnost investovat v zahraničí, eh, to je, tomu říkáme Mode 3. Eh, eh, potom máme Mode 1, to jsou eh, digitální služby, to je dnes už máme údaje, které nám umožňují tuto důležitou oblast monitorovat a ještě jeden prvek, který je obrovsky důležitý pro rozvinuté ekonomiky, jako je ta EU, je propojení mezi službami a výrobou. Takže Výroba je velmi důležitá v řadě zemí a řadě sektorů. My ale taky potřebujeme konkurenceschopné služby, které využívají eh, tyto výrobky a dávají je na trh. Co se týče veřejných zakázek, ta situace byla podobná, možná horší, protože tam jsme měli nějaké souhrné statistiky, možná jste je někdy i viděli, ale určitě jste nikdy neviděl žádnou statistiku o veřejných zakázkách, která by byla nějak přesná protože eh, nebylo možné získávat um, detailní informace o této oblasti. A teď jsem velmi rád, že eh, mám příležitost vás pozvat 13. listopadu. Nastartujeme první datový soubor s nejdetailnějšími informacemi o zadání veřejných zakázek evropských ehm, firm, které získaly zakázky v zahraničí. Takže my jsme, šli, jsme, jsme se dostali z nuly na 38 milionů um, takto detailních informací datových bodů. Tohle to jsou tedy opravdu nejdůležitější věci, které jsem tady chtěl zdůraznit a teď, se, eh, teď ještě to trošku rozpracuji ohledně eh, tedy v, v některých detailech. Používáme eh, svůj vlastní žargon, říkáme tomu tedy modes of supply, to jsou ty mody dodávek a které mají velmi důležité prvky. Možná jste zaznamenali zprávy o cestovce Thomas Cook. E, nyní tedy stovky tisíc e, cestujících se potýkají s obrovskými e, potížemi a tady právě jde o mezinárodní obchodování se službami. To je velmi dobrý příklad. Vy vlastně jdete do zahraničí, ehm, já nevím, chcete navštívit Eiffelovku nebo se zaplavat v Červeném moři, v Rudém moři a tady platí určitá pravidla. Pokud si například chcete eh, otevřít architektonické studio v Kalifornii, abyste budovali vily pro eh, milionáře ze Silicon Valley, pokud jste, řekněme, dánským architektem, to by spadalo do toho modu 3 jak tomu říkáme v tom našem žargonu. Musíte tedy investovat v zahraniční a samozřejmě tam je celá řada regulačních prostředí, která to reguluje. My až do posud jsme neměli eh, žádné informace o významu těchto pravidel, ale my jsme teď vlastně tedy už eh, rozebrali jeden základní, zásadní projekt. Spolupracovali jsme s Eurostatem i s členskými státy, abychom měli databázy pro evropské členské státy. Tady máme eh, rozdělení těch, eh, toho vývozu služeb eh, za každý členský stát i jejich destinaci. Eurostat ale potřebuje spolupráci členských zemí, ale asi pouze polovina členských zemí chtěla pomoci Eurostatu. Na jednu stranu ale členské státy tlačily na to, že to je pro nás pro všechny klíčová politická priorita, ale nechtěli nám umožnit přístup k těm nástrojům pro analýzu toho, jak eh, dosáhnout těchto politických priorit. Takže by bylo velmi důležité, abyste předali eh, ve svých eh, volebních okrscích tuto zprávu, abyste se obrátili i na své kolegy ve vnitrostátním parlamentu, že je tedy obrovsky důležité, spolupracovat s Eurostatem, tak abychom i my zde v Evropském parlamentu potom měli relevantní informace, na jejich základě se můžeme rozhodovat. Dále k malým a středním podnikům. Eh, řada lidí si myslí, že tyhle ty věci, eh, to mezinárodní tedy obchodování se službami platí pouze pro nadnárodní velké eh, firmy, ale není tomu pouze tak platí to i pro malé střední podniky a my tedy máme možnosti pomoci malým a středním podnikům při takovémto podnikání. Zatím tedy máme tyto informace, které vidíte na tomhle slajdu. A velmi důležité. Tedy když e, se jedná o, nějakém obchodním, e, o nějaké obchodní dohodě, my vždycky na základě tohoto datového setu jsme si vždycky mysleli, že pro Evropu je mnohem důležitější vývoz zboží než služeb. Ale když jsme se podívali na všechny tyhle mody dodávek, to znamená jednička, digitální, dvojka, turismus, trojka, investice, čtyřka, e, práce, pohyb práce, Zjistili jsme, že Evropská unie vyváží mnohem více služeb než <clears throat> zboží. Každopádně hodnota vyvážených služeb převažuje nad hodnotou vyváženého zboží. Ale jak už jsem vám slíbil, tak vám ukážu eh, toto rozdělení podle členských států a také eh, příklady malých a středních podniků. Takže <clears throat> tady vidíte, příklady eh, malých a středních podniků v jednotlivých členských státech. Jak už jsem říkal, ne všechny členské státy spolupracovaly, ale máme tady obrovské množství sektorů. V Irsku většina eh, toho vývozu je tedy dominována velkými firmami, <clears throat> ale potom máme třeba jiné země, například eh, východní Evropa, Estonsko, Maďarsko, kde malé střední podniky dominují. Takže to, co vyvážíme z těchto zemí do zbytku světa, eh, vzniká v malých a středních podnicích. Možná to jsou i startupy, nové firmy. Je velmi důležité tedy mít tyto informace a potom to zapracovat do těch našich politických přístupů. Ještě bych něco řekl o tom, jak vyvážíme naše osvědčené postupy. Jaká je naše spolupráce s obchodními partnery? My jsme přesvědčili sekretariát k tomu, aby jsme navázali na tenhle ten projekt s Eurostatem a nyní máme globální databázy se stejnými rysy. Je to pro 200 zemí. Máme sektorové pokrytí tak jako v GACU, A vlastně máme velmi dlouhé období pro pohled na to, jak se vyvíjí takovýto obchod a zase. Pokud porovnáme třeba dvě, tři země, která nás zajímá, nebo v budoucích letech nás budou zajímat v mm, obchodování se službami, například Indie, Japonsko, Bez těchto detailních informací bychom nevěděli, jaký je relativní význam služeb pro tyto země. Když se podíváme na hodnotu služeb, které se vyváží z Indie, které se vyváží z EU, je to pouze, tedy India pouze je relativním eh, silným hráčem na tomto poli. Ačkoliv jsme si původně mysleli, že to byl jeden z nejsilnějších hráčů. Dvě třetiny ehm, služeb z Indie se vyváží přes digitální prostředky, to znamená je digitálním eh, poskytovatelem služeb. Naopak v Evropě eh, ty digitální služby jsou eh, zastoupeny menším poměrem. Teď jde tedy o, o to, co s tím do budoucna udělají samozřejmě technologické změny a technologický pokrok. Tohle jsou tedy věci, které, eh, eh, kterými se zabývá tedy komise i vyjednavači. Můžete to mít pro finanční služby, tyto informace, můžete je mít pro telekon, eh, telekomunikace, <clears throat> profesní služby, můžete mít 50 takovýchhle obrázků pro každou zemi ve VTO. No to je vše, co jsem se vám snažil vysvětlit. Jak jsem tedy říkal, dostali jsme se z nula informací. <coughs> Původně jsme tedy měli samozřejmě nějaké asi souhrné informace, ale neměli jsme potom eh, ten detailní obrázek. Nyní přejdu k druhé polovině své prezentace, ale než to udělám, ještě bych řekl, že je obrovsky důležitý vztah mezi službami a výrobou. Pro Evropu je velmi důležité zdůraznit, že máme tedy velmi důležitý výrobní sektor a je potřeba, abychom zachovali význam tohoto mm, této výroby spolu, ale s kvalitními službami. Podívejme se, zamysleme se nad produkty, jako by byly třeba <clears throat> automobily propojené tedy na internet a jakákoliv hodnota eh, té mašinérie samozřejmě se pojí s funkcemi, které jim eh, tam můžeme připojit. Eh, to se může pojit s výzkumem, vývojem, s inženýrskými službami. Může to být produkt, který třeba mm, spotřebovává méně, má ekologický design. Pokud chcete podpořit technologické technologické Ehm, technologie, které eh, chrání klima, je možné to vlastně udělat ehm, určitým způsobem ehm, stanovování tarifů. Je potřeba tedy zajistit, aby tyhle ty technologické vývoje se eh, synchronizovaly <clears throat> i s pravidly pro obchodování. Je tedy potřeba propojit ty, obchod, eh, ty, ty, tyhle ty pravidla pro technologie a pro obchodování. Mm, hledáme jakési synergie. To přesně dělá, dělají i firmy. Takže tady, eh, když to dělají firmy při svých inovacích, tak to je potřeba, aby to dělala i politika a politici. Takže je potřeba propojit služby a výrobní proces. A tím se dostávám k druhému tématu který jsem tady chtěl uvést. Řekl jsem, že veřejné zakázky vytváří velkou část světové ekonomiky. Eh, v eh, rozvinutých ekonomikách 15 mm, eh, až 35 HDP to dělá. A my pravidelně eh, zavádíme pravidla, která budou řídit eh, veřejné zakázky eh, a máme tady pravidla, která nám umožní rovné podmínky mm, a do okamžiku, kdy nám tedy členské země dovolí mít tyto rovné pracovní podmínky. Jde o to, aby společnosti v Evropě mohly získat kontrakt v zahraničí. To vždycky není úplně jednoduché, ale pokoušíme se to udělat tak, jako když jedete velkou rychlostí na dálnici bez eh, světel. Tedy naši vyjednavači eh, odvedli skvělou práci, eh, aniž by měli nějaké takové světlo, které by je vedlo. Věděli, že je to důležité, věděli, že dávají dohromady velmi užitečná, důležitá pravidla, ale neměli jsme čísla, pomocí kterých jsme mohli monitorovat a prokázat, že je to užitečné. Takže teď jsme rozjeli analytickou iniciativu, nazývá se Mezinárodní iniciativa zaměřená na veřejné zakázky. Neměli bychom to směšovat s IBI, to je jiný předmět, který se eh, diskutuje, ale toto je čistě analytický soubor dat takže jsme začali sbírat data od větších zemí. Vidíte je tady jejich seznam Čína, Indie, Brazílie, Indonésie, Austrálie, Nový Zéland, USA, Kanada. Rozpracovali jsme novou metodologii a využívali jsme veřejně relevantních dat. Šli jsme na webové stránky Ministerstva životního prostředí v Brazílii, Austrálii a žádali jsme je, aby, eh, aby zachovali transparentnost, měli tady závazek transparentních dat, měli udat rozpočet, s kým chtějí uzavřít kontrakt, kontakt s jakou společností, s jakým sektorem a kde ta společnost je etablována. Takže touto metodologií jsme vytvořili databázy. 30 eh, milionů kontraktů jsme eh, zjistili, že máme v těchto zemích. Všechny tyto důležité informace máme a teď můžeme detekovat z těchto 38 milionů kontraktů, kolik z nich mm, eh, to byly evropské společnosti nebo japonské nebo místní. A to je základ, eh, to byl ten výchozí bod, eh, eh, abychom mohli vést důležitější diskuse o hodnotě veřejných zakázek v rámci mezinárodního obchodu. V dalším slajdu jsem chtěl ukázat hlavní projekty. Začali jsme od nuly co do disponibility dat. Vytvořili jsme novou metodologii pro sběr dat co, která se zabývá pouze eh, veřejně eh, eh, důležitými daty. A pak chceme mít globální standard, mm, chceme mm, také používat standardu VTO a vytvářet onu transparentnost mm, tím, že tato data budou k dispozici pro nás všechny harmonizovaným způsobem. Poslední slide, který dnes mám, databáze veřejných zakázek. Jak jsem řekl, je tady veliká eh, platforma, která vznikla 13. listopadu. Bude se konat platforma 13. listopadu. Doufám, že jste dostali pozvánku. Eh, doufám, že najdeme velkou místnost, abychom vás tam všechny umístili. A tady vidíte už konkrétní politické kroky, které se mají zakládat na Eh, této transparentnosti, která se bude založena na faktech a eh, poznacích. Chceme zlepšit naše jednání. Teď už se naši vyjednávači mají eh, jasnou představu o trhu australské s veřejnými zakázkami. Když jsme jednávali tento deal s Kanadou, tak jsme neměli jasnou informaci o jejich situaci. Z Austrálie to teď máme. A naštěstí máme také data pro Kanadu, takže můžeme využít tato data pro eh, monitorování. Mm, vyjednali jsme to a také máme transparentní situaci při jiných jednáních a pro ty, kteří se o to zajímají, protože to jsou konec konců naše peníze, takže chceme zajistit, aby tu bylo rovné manevrovací pole a dobrá zpráva, dobré řízení, protože víme, že ne každá jednotlivý díl je vždycky košer. Děkuji. Výborně. Děkuji. Ano, 38 milionů. Zajímavé. A těším se na setkání 13. listopadu. Pan Božua. Děkuji. Má jsou otázky? Ano, měl bych tři konkrétní otázky. Nejprve bych, si, bych chtěl poděkovat za velice relevantní um, prezentaci komise eh, sbírá data, která na nás posunou ku předu v oblasti služeb. Já jsem sám byl mm, zodpovědný mm, eh, za zahraniční investice a vývozy a Často se jednalo o data týkající se exportu eh, zboží a exportu služeb. Tam jsme měli velmi špatný přehled, a proto jedna otázka. Každá členská země musí mít určitý statistický úřad. Vy jste říkal, že Mm, nejenom využívají Eurostatu, ale i členské státy ty nemají všechny členské státy skutečně úřady statistické a za druhé, jestli se sem dodávají i data o službách, která jsou pro ně e, důležité, jestli jsou to informace, které potřebují. Tak. A za druhé, jste poukazoval na to, že jsou propojení mezi zbožím a službami, Ehm, například internet věcí, factory to factory, eh, robotika, 3D, eh, tisk. Mm, to není mechanika, se dneska neříká, ale mechatronika. Otázka je, jak se ty služby odlišují. Máte tady nějaké smíšené kategorie, kdy říkáte, že ani není možné zjistit, jestli to je služba, nebo je to jenom zboží. Myslím si, že tu určitému pomílení může dojít. A pak eh, veřejné eh, zadávání zakázek. Vy jste eh, ukázal seznam zemí, kde máte, zepřejete takzvanou country coverage. Otázka zní, budete i na úrovni členských států nebo na nižší úrovni sledovat situaci třeba u SETA. Tam Eh, ty, jsou otevřené i kanadské provincie eh, pro eh, ty, kteří chtějí se přihlásit do soutěže z Evropy. U Japonska tam je možné se také účastnit v jednotlivých komunách. které otázka zní, jestli to budou jenom data z členských států, která se budou sbírat, anebo mm, se budete dotazovat i u jiných úřadů na nižších úrovních. Ano, děkuji pane předsedo. Děkuji za prezentaci. Měl bych dotaz, který se týká statistiky, hlavně pro malé a střední podniky. Jsem moc rád, že tady máme kapitoly týkající se malých a středních podniků v nových FTA. A myslím, že malé a střední podniky jsou, představují veliký potenciál pro obchod. Takže když mluvíme o statistikách, které mm, máte aktuálně, můžete říct něco o nějakých nálezech těchto, vyplývajících z těchto statistik, které můžeme využít k tomu, abychom změnili a zlepšili ony kapitoly týkající se malých a středních podniků, v F, abychom změnili ty kapitoly v FTA, tak abychom měli více politických oblastí, které eh, usnadní situaci těmto podnikům, když půjde obchod. Ano, děkuji. Inma. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se chtěla nejdříve omluvit, protože jsem nemohla přijít včas, byla jsem na jiném výboru. A mám otázku. Všechny tyto informace jsou zásadní s cílem posílit transparentnost a to je rozhodující pro to, abychom měli rovná pravidla hry. Ale také je důležité říci, že když budeme uzavírat dohodu se třetí zemí, všechny ty dohody teď už obsahují veřejné zakázky, tak proč neskontrolujeme, jestli nejdříve přijali pravidla VTO, pokud jde o veřejné zakázky. Proč máme tolik dohod se třetími zeměmi, které nás eh, nutí uzavírat dohody se zeměmi, které vůbec nepřijaly pravidla VTO, pokud je o veřejné zakázky. Takže jakou hodnotu by pro vás mělo to, nebo jak by se mohla posílit konkurenceschopnost eh, ve veřejných zakázkách, aby se pořád tedy dodržovala alespoň pravidla VTO? A z mé strany dvě otázky. Jedna se týká dovozu služeb. Máme hodně obchodních dohod, obvykle s africkými zeměmi, kde je možno, aby byly poskytovány služby tady v Evropě. To by pro africké země mohla být eh, lepší možnost zaměřit se na služby než na produkci zboží, třeba strojů, tam nejsou konkurenceschopní. Máte nějaká data, pokud jde o dovoz služeb eh, z Afriky a o rozvoj? A potom k veřejným zakázkám, to je druhá otázka. Zdá se, že je ve vzduchu obnova legislativy o IPIs a budeme v tom mít eh, spoustu práce. Jak se díváte na překážky u toho hlavního partnerského regionu? Zmiňoval jste Japonsko, Čínu a tak dále. Je tam tendence uzavírat trh, nebo je to víceméně stabilní? Right, well, thank you very much for your very... Děkuji za tyto velmi relevantní a přesné otázky. Pokusím se zodpovědět je postupně. Pokud jde o zapojení členských států a dostupné údaje, Eurostat se velmi snažil dosáhnout toho, aby byly poskytnuty pro všechny členské státy přesné a spolehlivé údaje i u těch, které se neúčastnili, Byla zde metodika podle OSN, kterou Eurostat uplatnil. I u těch států, které se postupně zapojily do projektu, se nám podařilo vytvořit spolehlivá data, a to i u zemí, které se aktivně neúčastnily. Monitorovali proces, vyjádřili se k těm datům, poskytli zpětnou vazbu, ale neposkytli ta data jako taková. Takže možná tím se obracím na ty z vás, eh, kteří pocházejí ze státu, kde ty národní statistické úřady ty údaje neposkytly. A nejedná se o malé státy, jedná se naopak o velké státy, které se rozhodly, že nebudou hrát aktivní roli. Takže tady bych na vás apeloval, abyste se pokusili je přesvědčit. Ale potřebovali bychom, aby aktivnější roli hrály všechny státy, všechny členské státy. Situace je složitější u malých a středních podniků ve službách, protože tady Eurostat nemá metodiku OSN a jejich eh, schopnost extrapolovat eh, tyto údaje je mimo jejich eh, schopnosti. Takže máme standardní údaje u malých a středních podniků, ovšem máme jen údaje za ty členské státy, které se sami rozhodly, že tyto údaje poskytnou, takže tady nedokážeme nic, pokud členské státy se sami nezapojí. Já podporuji vaše tvrzení, že malé a střední podniky jsou mnohem důležitější. Ta kapitola o malých a středních podnicích o tom jasně svědčí, ale může nám pomoci celý obsah dohod o volném obchodu, nejen ta kapitola o malých a středních podnicích. Dnes jsme zahájili celou řadu dalších podniků, abychom pochopili, jaké jsou potřeby malých a středních podniků včetně překážek, na které naráží. Před pár lety jsme měli třeba eh, konzultaci s malými a středními podniky, týkalo se to cel, týkalo se to také pravidel původu. A máme také další projekt, kdy se malých a středních podniků ptáme, na jaké překážky narážejí dnes eh, na základě způsobu dodání. Takže jde nám o to pochopit jejich eh, problémy, jejich eh, situaci a udělat si lepší obrázek a případně změnit pravidla. My v ta naše pravidla věříme a podle toho feedbacku, který dostáváme, to vypadá, že jsou přesně ušita na jejich potřebu. Samozřejmě mohou se ještě vyvíjet, ale obecně je ta situace dobrá. Pokud jde o veřejné zakázky a úroveň analýzy. V těch zemích, které jsem zmínil na slajdu, prakticky ve všech těch zemích jsme měli dost času, nebo tedy dost štěstí na to, že jsme dosáhli úrovní, které jsou prostě opravdu nízké, třeba úroveň obcí v Austrálii, v Kanadě a tak dále. My jsme ale sbírali údaje pouze pro ty kontrakty, které jsou v souladu s mezinárodními standardy. Nemáme třeba žádné mezinárodní standardy pro smlouvy o nízké hodnotě. Pokud eh, nějaká obec chce zadat zakázku za 50 tisíc euro, tak to prostě může udělat, protože proto není eh, žádný mezinárodní standard a můžeme tam toho udělat opravdu velmi málo. Pokud je to ovšem veřejná zakázka, která už překračuje určitý práh, tak budou platit mezinárodní pravidla a ta jsou vyjednána a jsou také součástí našich dohod o volném obchodu a právě to je ten segment, na který se zaměřujeme. Máme i další informace, které sbíráme, pokud je to ve veřejné oblasti, tak máme informace z těch menších zakázek, ale je to prostě pouze pro informaci, takže ano, jdeme níže než je centrální úroveň a máme údaje i pro jednotlivé obce. K veřejným zakázkám, možná bych to měl ještě zodpovědět, než se přesunu ke službám a Africe. Tyto údaje by byly pro nás důležité nejen v dohodách o volném obchodu a v jednáních, ale také v jednostranných debatách a v mezinárodní iniciativě o veřejných zakázkách, abychom pochopili, jaký je přístup na trh a zda jsou naše země nebo naše podniky a zase, s nimi nakládá spravedlivě ve třetích státech. Takže musíme mít také plnou taxonomii, která vychází z VTO. Je to pojmenování těch překážek veřejným zakázkám. Když tam nebude žádný problém, žádná překážka, tak možná se může stát, že jenom se podnik, evropský podnik o tu zakázku neuchází. Takže máme tam tedy tu úroveň diskriminace a potom eh, překážky, které mohou eh, znemožnit eh, našim podnikům získat veřejné zakázky. Zatím jsme to ještě plně neanalyzovali. 13. listopadu dostanete takový první náčrt našich zjištění, ale myslíme si, že je to pro nás velmi zajímavé. Můžeme na základě toho zjistit, kde jsou problémy a tím můžeme znásobit své úsilí Budeme mít také eh, novou pozici Chief Enforcement Officer, to může být také velmi zajímavé. Můžeme to napojit na Mezinárodní organizaci práce či jiné požadavky, ta data sama o sobě, ty údaje sami o sobě. Nedochá, nebo nezacházejí do takovýchto detailů, nezbíráme údaje o tom, zda země přijala či implementuje úmluvu ILO, protože to je dostupné někde jinde a pokud to dostupné je, tak to bude platit horizontálně pro všechny smlouvy, které jsme zatím nezbírali. Pokud by o to někdo měl zájem, tak může snadno si potvrdit tyto údaje, ověřit si je, srovnat si je s obecnými informacemi o tom, zda ta země dodržuje jistá pravidla. My jsme do toho neinvestovali, protože to nebyla část, která by nám chyběla. Nám šlo o to získat tu chybějící část služby v Africe. Máme nějaké informace o dovozu? To, co jsem vám ukazoval o vývozu, tak to je stejně dostupné také na úrovni evropského dovozu. Pokud jde o Afriku, tak my se hodně spoléháme na ty údaje, které dostáváme od afrických statistických úřadů a ty údaje nejsou dost dobré. Pro některé africké státy to jsou dobré údaje, které nám dávají představu o tom obchodu na poli služeb, ale někde jinde se jedná pouze o prázdný list papíru. Pro africké země, které mají zájem o podporu vývozu služeb, například Kenya. Kenya vypadá velmi podobně jako Indie. Do vysokého stupně velká většina spoléhá na digitální služby. Všem nemají kapacitu investovat do Evropy, stejně jako my máme tedy kapacitu investovat eh, do zahraničí. Cestovní ruch je pro nich velmi důležitý, to je 7% v současné době, to je zajímavé. Možná, kdyby to byla nějaká eh, turisticky zajímavá země, tak eh, by to bylo dvojciferné čísla. V každém případě by se jednalo o digitální služby. Skvěle, to je dobré mít databázy. Někdy i tento skvělý výbor vede diskuze, která není úplně založena na faktech, ale normálně to tak samozřejmě je. Bylo to velmi zajímavé, opravdu zajímavé. Děkuji a budeme dále sledovat váš výzkum. Ještě jedna poznámka. Můj první šéf OSN říkal, že bez dobrých údajů letíme na slepo. A když to nevidíte, tak to nemůžete opravit. To je přesně ten přístup, o který se v Evropské komisi snažíme u jakékoliv politické otázky. Musíme se řídit daty. Někdy to let trvá 25 let, než dostaneme správný údaj, ale nezastavíme se, dokud ho nedostaneme. Skvěle, to opravdu potřebujeme. Znovu děkujeme, tím jsme uzavřeli bod 10. Bod 11 je můj oblíbený, bod různé. Tam není nic, bod 12, příští schůze samozřejmě v pondělí 30. máme slyšení s Filem Hoganem. 30. září v 18.30 a příští běžné zasedání bude 2. října v 9 hodin. A to je vše. Mějte hezký týden.